parlamentem i radou, přičemž samozřejmě bude respektovat rozdělení eh, kompetencí mezi všemi eh, příslušnými evropskými institucemi. Děkuji. Děkuji, paní komisařko.